podporou Evropského parlamentu najdeme správný recept pro to, jak eh, překonat tuto negativní krizi v oblasti zaměstnanosti mladých lidí. Děkuji, pane předsedo. Eh, tím se dostáváme k závěru této diskuse. Dalším zpráva je práva Pascala Grunyho, která se jmenuje Atypické smlouvy zabezpečené profesní dráhy a nové formy sociálního dialogu. E, teď dávám slovo zpravodaji na čtyři minuty. Merci, monsieur le président. Děkuji, pane předsedo, vážený pane komisaři, kolegové. Pokud bychom se měli jednu jedinou věc, tak je to to, že Eh, pracovní smlouva na dobu neurčitou by měla zůstat normou a nevýjimkou. Já bych chtěla poděkovat všem kolegům, kteří se mnou pracovali na této zprávě. Jsem zklamána tím, že toto téma, které by mělo být jádrem strategie do roku 2020, není předmětem žádné velké rozpravy. Celá řada mých kolegů by se ráda vyjádřila, ale neměli k tomu příležitost. Já jsem se eh, pokusila eh, tady zohlednit jejich příspěvky. Jsem také zklamána tím, že Eh, práce eh, naše společná šla napříč politickými skupinami a skupina zelených předložila alternativní zprávu, která nicméně říká nicméně to samé, co moje zpráva. Eh, pozměňovací návrh paní Šreter nebyl by přímo mojí skupinou, bylo to odmítnuto také příslušným výborem. Základ těchto návrhů se týká osob samostatně výdělečně činných. Tady dochází k rozšiřování tohoto atypického způsobu práce. Já si myslím, že eh, tento statut by měl být více definován. Je potřeba, aby kritéria byla jasná a aby eh, nebyla směšována se statutem zaměstnanců. Návrh zelených je příliš vágní a nepřináší žádnou přidanou hodnotu eh, tomu textu, který byl schválen výborem volání po směrnici, která by měla garantovat stejná práva pro všechny pracující, včetně toho, včetně členů odborů a dalších, nevím přesně, o jakých právech eh, hovoříme, a co brání, ať už eh, samostatně vydělečným činným nebo zaměstnancům, eh, vytvářet nebo vstupovat do odboru. Tím, myslím, je spochybněna odborná kompetence. Já hovořím o tom, že bychom měli bojovat proti praktikám, které zneužívají postavení eh, pracujících na trhu. To také si myslím, že flexikurita neznamená jenom flexibilitu, tedy přizpůsobování se neustále potřebám pracovního trhu a zaměstnavatelů, ale znamená to také jistotu v zaměstnání. A jeden princip by neměl být na úkor druhého. Evropská unie se snaží více investovat do dovedností a do udržitelného zaměstnání Míra nezaměstnanosti v Evropské unii zůstává pořád příliš vysoká a myslím, že na to má svůj podíl i atypická práce. U mladých lidí jsou atypické smlouvy eh, první zkušeností s pracovním trhem. Pokud taková atypická smlouva povede k budoucnosti, k mm, pracovní smlouvě nebo neurčitou, tak říkám ano, pokud ale takové smlouvy následují dlouhé doby nečinnosti nebo pokud se jim nepodaří vrátit se eh, na pracovní trh, tak to rozhodně dobré není. A myslím si, že by nemělo docházet k tomu, že zaměstnavatele mají velkou moc nad zaměstnanci. Eh, chtěla bych také zdůraznit základní roli, kterou hrají sociální partneři a další zástupci občanské společnosti při realizaci eh, politiky zaměstnanosti. Chtěla bych apelovat na všechny členské státy, aby tento dialog eh, podporovali, protože myslím, že ehm, tyto mechanismy se velmi liší jeden stát od druhého a daleko mějí posílit institucionální zabezpečení těchto mechanismů. Touto zprávou bychom měli vyslat velmi silný signál eh, členským, vládám členských států, že Příprava eh, mladých lidí na pracovní trh je sine qua non prosperity. Doufám, že tím naplníme také usnesení eh, Evropské rady z jarního summitu. Evropská unie potřebuje konkrétní návrhy, které udrží zaměstnanost ve všech našich regionech a nabídne perspektivu všem v rámci také strategie do roku 2020. Děkuji vám za pozornost. Uh, Cofferati, Rossi. Are we missing anyone? No. No, no, no, no, no, no. no. Rossi. Eh, mám tady tři jména, chybí někdo, takže pan Kastinger, minutu, prosím. Děkuji, pane předsedající. Já bych chtěla poděkovat paní zpravodajce eh, za tento návrh, myslím, že velmi jasně hovoří o podmínkách na pracovním trhu v Evropské unii. Flexikurita, tady statistiky hovoří o tom, že od eh, plných úvazků se tím dál tím více pracovních smluv přesouvá do částečných úvazků, eh, přibývá podíl atypických pracovních smluv a dochází k ohrožování práv eh, pracujících. A to právě z toho důvodu, že mnoho pracovních míst je ohroženo a potom dochází ke zneužívání těchto atypických pracovních poměrů. Abychom na to mohli reagovat, potřebujeme si vytyčit jasnou strategii. A tato strategie eh, se nachází v té předložené zprávě. Jde o vytváření stabilních pracovních míst, eh, ve zlepšování odborné přípravy, k posilování rovnosti mezi muži a ženami na pracovním trhu výhody flexikurity by měly být jasně vysvětlovány, ale myslím, že v tom máme ještě hodně co dohánět. Děkuji, pan Koferaty, minutu, prosím. Děkuji vám, pane předsedo. Chtěl bych také poděkovat paní Pascal nejenom za doku, eh, do, zaměnikající dokument, ale i za moudrost, se kterou pojala toto téma. Hovoříme o jiných politických kulturách a ne vždycky se eh, to děje a když ano, tak je dobré se o tom zmínit. V této diskusi se často opakují některé věci, například Eh, to, že eh, práce na dobu neurčitou by, nebo smlouvy na dobu neurčitou by měly být normální a že eh, netypické práce smlouvy by měly být spíš výjimečné a že i tito zaměstnanci by měli mít zvláštní dopravu a že nejrůznější druhy Eh, smluv by měly, jak řekněme, spolupracovat. Dále uznání je zcela zásadní v politickém dialogu a je to také právo. Eh, kolektivní zastoupení, kolektivní smlouvy jsou také součástí civilizovaných eh, vztahů mezi zaměstnanci a zaměstnanými. Paní Figueiredo, minutu. Děkuji vám. Flex sekurita a e, bezpečnost e, vedly e, k šíření atypických smluv. Jsou určité výjimky, nebo určitá výjimka, výjimka se stala běžnou věcí. Toto se používalo především v zaměstnanosti žen a mladých lidí. A teď už nehovoříme o flexibilitě, ale o flexikuritě tento problém, eh, ne, nezaměstnanost mladých lidí je eh, velkým problémem nynějšího kapitalismu. A bída a chudoba eh, je dalším problémem. 19 milionů nezaměstnaných bylo v letošním roce v Evropské unii. A kromě toho je daleko víc ještě milionů mladých lidí, kteří a lidí obecně, kteří žijí v chudobě, i když pracují eh, pracovní smlouvy jsou stále eh, křehčí a ne tak jisté a nezachovává se důstojnost lidí, kteří eh, produkují bohatství. Pan Rosy, minutu. Děkuji, pane předsedo. Bych, eh, chci potvrdit to, co říkala předchozí řečnice. Je to eh, pravda. Nízké platy zvyšují chudobu a zvětšují problémy. Je méně peněz, v oběhu a je tedy důležité, abychom se těmto tématům věnovali, abychom se co nejrychleji dostali z hospodářské krize. Je velmi důležité spojit jistotu eh, s flexibilitou, tak aby na nekvalifikovaných místech nebyli kvalifikovaní lidé kteří přitom vydělávají málo peněz. Flexikurita je téma, kterému bychom se měli věnovat. Jde zde o sociální integraci, o lepší ochranu zaměstnanců, je to, jde, také o boj proti černé práci a o rovnoprávnost mužů a žen a o boj proti práci dětí. A slovo má pan komisař Ševčovič. Děkuji, pane předsedo. Chtěla bych poděkovat eh, paní, chtěl bych poděkovat paní zpravodajce za tuto zprávu. Její načasování je velmi vhodné, protože tato zpráva je opravdu velmi rele, relevantní a má velký vztah k té zprávě, o které jsme diskutovali před chvílí. Samozřejmě jsou zde určitá témata, kterým se věnuje paní eh, zpravodajka a která jsou velmi důležitá. Jsou ten typické smlouvy, flexikurita a sociální dialog, vytvoření nových dobrých podmínek na pracovním trhu. A tato zpráva má určité eh, klíčové poslání a e, komise se tomu věnuje ve strategii 2020. A chtěl bych ujistit e, parlament, že podporujeme princip, princip flexicurity a rovněž e, aktualizaci flexicurity v současné krizi jednotlivé komponenty flexikurity jsou stále platné, ale je třeba je zapracovat do nové situace, která je daná eh, eh, touto krizí. Jde o rozpočtová omezení, o nové, nový vývoj, eh, vytvoření dalších a různě různěrodějších pracovních míst. Myslím si, že flexikuritu je třeba zdůraznit na všech úrovních, jak na evropské, tak celostátní i regionální úrovni a úrovně podniků. To je důležité pro úspěšnou implementaci flexikurity. Komise podporuje implementaci strategie 2020 různými iniciativami. O některých jsem se zmiňoval před chvílí. Tyto iniciativy jsou v naší agendě a týkající se eh, nových dovedností a nových pracovních míst, což je podstatné pro mladou generaci v následujících letech. A eh, návrh eh, komise přijatý v říjnu se zabývá zvýšením e, úrovně zaměstnanosti a udržitelností sociálního modelu. E, rovněž e, ve zprávě paní Guruny se spojuje flexikurita a sociální dialog. Jsem velmi vděčný za Eh, tento vklad parlamentu. Paní zpravodajko, eh, pane předsedo, vážení poslanci, těšíme se na další spolupráci s vámi na tomto tématu. Děkuji vám. Eh, hlasovat o této zprávě budeme zítra v poledne. Další bod na programu je zpráva pana Fernandese o zelené knize Komise o nakládání s biologií.